<clears throat> Dámy a pánové, opět eh, budeme pokračovat v naší práci. Chci vám říci, že pan Tobias Pflüger požádal o obhajobu svých práv a své imunity. Podle článku 6 odstave 3 jednacího řádu tato žádost byla předána příslušnému výboru, to je z výboru Jury. A nyní budeme pokračovat v projednání pořadu jednání. Máme tu otázky k ústnímu zodpovězení směřované ke komisi týkající se růžového vína a autorizovaných analogických postupů. Zahájíme diskusi. Nejdříve promluví paní Lulinga na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, výrobci kvalitních vín a informování spotřebitelé, skuteční znalci našich tradičních výrobků nechtějí slyšet o scelování vína. A je tedy pochopitelné,